úniky. Odstavec 1, podněcovek 56, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Podněcí návrh 1, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnuto. 57, eh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 D. Můžete jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. 58, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. zamítnuto. 59, kde pro? Proti, drželi se Eh, zamítnuto 60, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 16, 80, poznačený 85, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 86, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 87, kde pro, proti, drželi se, přijato 88, kde pro, proti, drželi se, zdálo se mi, že schváleno, ale uvěříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, odstavec 35, eh, čtyři části, první část, jmenujte hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Jde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 89. Jde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 63. Jde pro proti, zdrželi se, zamítnuto 64, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 41 dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 65, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Eh, odstavec 52 eh, na dvě části. První část, jmenujte hlasování. Bude chiuso. Končím hlasování. Přijato, druhá část, eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 24, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 60, původní text, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Text byl přijat. Odstavec 63, původní text, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 64 na tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 65 na dvě části, původní text. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se.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 Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text, eh, jmenovité hlasování, ne to odpadá, takže pozměňovací návrh 26, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď pozměňovací na číslo 7, jde pro, proti, drželi se, přijato původní text, eh, jmenovité hlasování, to, to odpadá. Eh, takže původní text na dvě části, nejprve první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní eh, původní text, jmenovité hlasování. Končím hlasování a tento text je přijat. Odstavec 70. Odstavec 75, pozměcí návrh 27, jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A text je zamítnut. Původní znění dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. 77 původní text, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 28, jmenovité hlasování. Končím hlasování a text je zamítnut. 29 dvě části. První část pro, proti, Zvedejte prosím ruce, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Druhá část jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování a text je zamítnut. Původní znění textu jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. Text je přijat. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odpadá původní znění. Nyní odstavec 83. Původní znění textu. Kdo je pro? Zvedejte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a text je schválen. 106 dvě části, první část. A ne? Omlouvám se 90, pozměcí nám 90 jmenovitým hlasováním. Končím hlasování a text je zamítnut. Původní znění textu 106, dvě části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 66, jmenovitým hlasováním. Končím hlasování a text je přijat 91. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme, protože to nebylo vidět. Ještě nás čeká hodně hlasování, prosím zvedejte jasně ruce, abychom to nemuseli stále ověřovat. Končím hlasování a je to přijato. Číslo dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit? Dobrá, ověříme pozměňovací návrh 2. Končím hlasování a text je přijat. 67. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 67. Zahajuji hlasování. Ještě asi nás čeká 100 dalších hlasování, jenom upozorňuji. Končím hlasování. A text je přijat. Šedesát osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže ověříme. Ale opravdu, prosím, zvedejte ruce, protože je to složité. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 30. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování a je to přijato. 31 jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování a text je přijat. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 jmenovité hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Odstavec 123, dvě části, obě jmenovité hlasování zahajují první část. Končím hlasování a je to přijato. Druhá část zahajuji. Je, končím hlasování a je to přijato. Dále číslo 33, jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování a text je přijat. Odstavec 209. Původní znění první část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se přijato. Číslo 9 pro, proti zdrželi se přijato. 34 pro, proti proti, zdrželi se přijato. Původní znění 214, jmenovité hlasování hoviny, Končím hlasování a text je přijat. Odstavec nebo návrh číslo 92, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 219, kdo je pro, proti, Mám pocit, že zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 223 číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 97 pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že zamítnu to, ale ověříme. Já jsem řekl, zkontrolujeme. Italsky říkám, ověřím, kontrolu. Končím hlasování. Přijato, jistě. Číslo 35, jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 250, kdo je pro? Proti? A ale už nikdo nehlasuje. Já už. Takže ještě jednou. 250 pro, proti, drželi se přijato. 36 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 263 dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že přijato, ale uvěříme. Končím hlasování a je to přijato. Číslo 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 70. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52D, jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. A text je zamítnut. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. A text je zamítnut. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, ověříme. Druhá část 77. Končím hlasování a je to přijato. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 jmenovité hlasování zahajuji nyní. A končím hlasování a text je přijat 80. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A text eh, je přijat. Po eh, dále 304, 304 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a text je přijat. Máte pravdu. 96, dvě části, obě části jmenovité hlasování. zahojí první část. Končím hlasování. Je to přijato druhá část, zahojí hlasování. A je to končím hlasování a text je přijat. A nyní 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti. Pro, proti. Zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 81 pro, proti, já mám pocit, že zamítnu to, ale ověříme 81. Končím hlasování a text je zamítnut. 326 dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 43, pro, proti, zdrželi se přijato. 333 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 345 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Ověřit, co chcete ověřit. 82 ověříme tedy. Zahajuji hlasování 82. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Takže jmenovité hlasování o 345. Končím hlasování. Tak jste přijat. 347 pro, proti, želi se přijato. 44 jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování a text je zamítnut. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 359 jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování a text je přijat. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Původní znění 368. Jmenovitým hlasováním zahajuji Končím hlasování a text je přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. A je to přijato 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 47 pro, proti, zdrželi se přijato 48 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 53D jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování a je to zamítnuto. Původní znění textu 401 jmenovité hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 54D jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 55D jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to zamítnuto 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto původní znění textu. Jmenovitým hlasováním zahajuji. Je to přijato. Číslo 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Odstavec 408. Původní znění. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Eh, končím hlasování. A je to přijato. 409 Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Číslo 50 jmenovitým hlasováním. Končím hlasování a je to přijato. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 20, pro, proti, zdrželi se přijato. Hlasujeme o usnesení jako celku. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. Blahopřeji panu poslancům Kofodovi a Niedermayerovi. Zasloužený potlek zejména vzhledem eh, k délce toho hlasování. A teď eh, zpráva Franculika, dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem, 15 eh, číslo jedna, můžete, hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací číslo 3, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Dobře, ověříme hlasování o druhé části. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, úvodní ustanovení K. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď eh, doporučení jako celek, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Text byl schválen a já gratuluji panu Fronzulikamu a teď můžeme přistoupit k vysvětlení hlasování. No. vayan abandonando el hemiciclo sus señorías. Aquella... Takže dámy a pánové, eh, poslankyně a poslanci odcházejí z zasedacího sálu, pokud nechcete již sledovat eh, odsud eh, zbytek tohoto dopoledního jednání, tak prosím. Takže přejdeme k vysvětlování hlasování a začneme zprávou paní Nejprve paní Majer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě nemám e, problém s tím, že by se hodiny posunovaly dopředu či dozadu, e, ale myslím si, že dvojitý letní čas by byl pro Británii lepší. To by se posunulo e, e, přirozené světlo o hodinu a nějakých e, 450 životů eh, ročně by mohlo být eh, ušetřeno podle výpočtu a umožnilo by to také volnočasové aktivity. Ještě chci říct, pane předsedo, že 5 milionů lidí o, podepsalo eh, jinou petici. Je třeba zastavit hodiny a zrušit uplatňování článku 50. Děkuji. Děkuji. Další je pan Zdrojevský. Děkuji, pane předsedající. Už je to několik let, eh, co zastávám názor, že by se neměl čas měnit na letní a zimní. Myslím, že to není opodstatněné eh, nějak podložené fakty. Nicméně musíme vzít v úvahu celou řadu eh, problémů při změně času dvakrát ročně. Samozřejmě jsem pro harmonizaci a jsem E, teda také pro lepší přípravu takovéhoto rozhodnutí. Ale to, co tady navrhujeme, těch 18 měsíců, to je příliš dlouhé období. To jenom prokazuje svým způsobem, že vlastně nejsme dostatečně efektivní, že nedokážeme jednat dost rychle tam, kde je právě efektivity zapotřebí. Takže prosím, zastavte tento nápad a jsem proto, aby lhuta byla maximálně 12 měsíců. Další je paní Vautmans. Děkuji, pane eh, předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Eh, je tady tedy ta zpráva ohledně zrušení e, změny času. Já jsem hlasovala pro e, e, udržení toho letního času, protože naši občané dali přednost právě tomu a myslím, že by se to mělo učinit co nejre, nejrychleji a já doufám, eh, či doufala jsem, že eh, tento víkend před námi bude poslední, kdy přejdeme na letní čas, ale eh, podle zprávy potřebujeme více času na koordinaci, protože je prostě sam, třeba se vyvarovat toho, abychom měli nějaké sflikované řešení z mnoha různých opatření v Evropské unii. Každopádně jsem velmi spokojená s touto zprávou a, jsem, a, a těším se, že v roce roce 2021 budeme moci přejít na letní čas. Děkuji. Děkuji. Nevidím paní Aguileru. To znamená, že rychle přejdeme k paní Švice. Děkuji. Byla vypracována řada studií, které prokázaly, že změna Eh, času podle ročních období má negativní dopad na zdraví lidí, na eh, systém energetiky, na dopravu a tak dále. Takže je pozitivní, že se zruší tato změna času. Je ovšem škoda, že musíme čekat až do roku 2021, než to bude provedeno, protože zrovna teď za pár dnů musíme přejít na takzvaný letní čas a moje eh, pozice je taková, že bychom si tento letní čas měli ponechat na dobro, protože, jak jsem řekl, studie a výzkumy prokázaly, že má mnohem větší uh, Eh, oblíbenost, že je eh, lepší, efektivnější, nicméně je zapotřebí koordinace a je nutné se vyvarovat negativních důsledků na dopravu, na cestování, kdyby tady existovaly zase v jednotlivých státech různé režimy, takže zůstaneme u letního času v dlouhodobě a to je pozitivní. Děkuji eh, paní Schenfeld, pan Schenfeld. Děkuji, pane předsedající, o co jde. Je to velmi zásadní téma, protože je to něco, co ovlivňuje skutečně každého, téměř každého občana a velmi konkrétně dvakrát ročně narušujeme životy občanů, narušujeme eh, běžný pro, eh, plynutí času. Je to velmi negativní i pro řadu eh, průmyslových odvětví. Jsem tedy pro tuto změnu E, vyplývající z této zprávy, ale mám tady určité obavy a proto bych na vás chtěl apelovat, abyste se nejprve zamysleli nad tou lhůtou, nad tou lhůtou pro uplatnění e, pro e, vstup, pro nabití účinnosti. Já se obávám, že ještě po změně budeme mít rozličné e, časy v různých zemích a to nepodporuji. Děkuji, pan Hanan, děkuji, pane předsedající. E, mně se teda e, líbilo, jak paní kolegyně z lejbristické strany tuto rozpravu změnila na rozpravu o Brexitu. No, já si myslím, že kdyby byly další volby, tak by tady asi nebylo moc moc eh, lejbristů, ale ani to ryovců. Ehm, takže tady všichni vlastně berou na eh, vědomí a za dobré, že je to eh, unijní záležitost a co členské státy. No, já si myslím, že opravdu ve Spojeném království také je hodně lidí pro to, aby byl podržen letní čas po celou dobu kalendářního roku, ale stejně je to zvláštní, jak tady prostě stále tvrdohlavě se držíme eh, jednotného hlasu rozhodování Evropské unie, ať už se rozhodneme eh, jakkoliv, eh, tak se myslím, že to je zrovna něco, co by bylo pro naše životy úplně nejdůležitější. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedající. Chci říct, eh, že jsem byl pracovním, eh, členem pracovní skupiny eh, k tomuto tématu. Trvalo nám pět či šest let, než jsme se dobrali závěru a podobně jako řada lidí, kteří už se vyslovili, jsem velmi rád, že, tento, že tato zpráva se dostala, se jí dostalo tento podpory. Můžeme tedy teď E, jít ku předu s touto změnou a e, zrušit e, střídání času. Rok 2021 dává členským státům možnost, aby se rozhodli, aby se tedy rozhodli pro letní či pro zimní čas. Osobně jsem podobně jako pan Hanan pro ten letní čas Eh, Spojené království a Irsko by patrně dalo eh, obecně k tomu eh, spíš přednost a proto můžeme spolupracovat na této věci do budoucna a to je pozitivní. Pan Šošněrc, děkuji. Tak konečně tady je něco, pro co můžu hlasovat s čistým svědomím. Eh, tady nějaký dokument u eh, Evropského, u Evropského parlamentu, který prostě nedělá odkaz na otázky rovnosti, na nějaká silná sdělení do světa a tak dále. To je obrovské, i když samozřejmě ta zpráva, ten dokument má drobné nedostatky, ale klady převážily, proto jsem hlasoval eh, pro a vlády prostě nebudou nám strkat

Děkuji. A teď ke zprávě pana Buska, společná pravidla vnitřního trhu elektřiny, e, pan Ziluaga. Děkuji, e, pane předsedající. Dnes e, jsme hlasovali o reformě trhu s elektřinou eh, a uznáváme tedy eh, energetiku, elektřinu jako jeden z klíčových eh, sektorů naší ekonomiky. Ovšem občané, občanky musí být do toho zapojeny, systém musí být demokratičtější tak, aby to, co nazýváme přechodem v této oblasti, proběhlo dobře. Musíme občany umístit do středu všeho našeho konání. Máme teď tedy k dispozici mechanismy a rok 2025 je e, klíčovou hranicí e, tepelné elektrárny. Tento mechanismus tedy e, ukončuje dlouhodobě dotace do některých konzervativních druhů výroby elektřiny, ale pozor na trh, nikdo nesmí zůstat pozadu. Musíme E, pos, dát dopředu otázku e, pracovníků, kteří jsou zasaženi těmi změnami. E, děkuji, pane Zdrojevský. Pane předsedo, já jsem proti nadbytečnému regulování a příliš mnoha předpisům a vstup ingerenci do politiky jednotlivých vlád. Ale tady hlasujeme o čtyřech návrzích. Tyto návrhy jsou součástí eh, širšího dokumentu, je zapotřebí, aby věci byly alespoň minimálně soudržné, tak aby uži... a je pravdou, a to je důležité, že koneční uživatelé mají lepší pozici, bereme ohled na klimatické změny a také se snažíme eh, přijímat lepší Eh, regulace. Zároveň je ovšem eh, třeba eh, pomýšlet i na ta přechodná období a hodně uvažovat dlouhodobě, protože ti, kteří budou zasaženi změnami, musí mít čas na to se na ně připravit. Paní Kompola, děkuji. Já chci říct, že tady se jedná o velice zásadní reformu pravidel eh, vnitřního trhu pro elektřinu. Bylo to přijato velmi jednoznačně a je to poslední část eh, v tom energetickém balíčku. Musím říct, že v Unii jsme eh, postoupili mílovými kroky při vytváření Unie elektřiny. Proč je to důležité? Zlepšování trhu je zásadní pro proto, abychom zajistili lepší eh, a bezpečnější, dlouhodobější dodávky a přinesli také do našeho energetického mixu obnovitelné zdroje. To je model, který by se měl rozšířit i jinde a náš dnešní krok je proto zásadní etapou. Měli bychom být schopni spolupracovat a měli bychom v této oblasti být eh, aktivnější a ambicioznější a měli bychom mít ještě striktnější pravidla do budoucna ohledně emisí. Děkuji, pan Kelly. Já e, podporuji tyto návrhy, e, které jsou předmětem zprávy, především snahy e, postupně utlumit dotace do klasických zdrojů elektřiny, do tepelných elektráren. To je přesně to, co je zapotřebí i u nás eh, doma eh, a také se to tak děje eh, Investice eh, takto získané eh, mohou proudit do modernějších zdrojů elektrické energie. V prosinci 2018 eh, jsme se v tomto směru v Irsku hodně posunuli. Je pozbudivé, že Unie činí také dvouprocentní cíl obnovit, energie z obnovitelných zdrojů v loňském roce byl splněn a teď jsem rád, že Unie jde také tím správným směrem. Vítám vítáme tuto legislativu, protože trh bude otevřenější obnovitelným zdrojům a že se nám podaří také našich cílů v Unii v tomto směru dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Pan Polčák. Udělení slova. Elektřina a obchod s elektřinou, nebo trh s elektřinou je podstatnou částí našeho vnitřního trhu. Ten, u toho já si obecně přeji, aby byl trh bez

A teď paní Jazlověcká. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření kompromisu trvalo dlouhou dobu, a na závěr eh, máme eh, tento kompromis. Nejvýhodnější je asi to, že se tady srovnají ta pravidla pro eh, výrobu elektřiny v pobřežních vodách Dále jde o infrastrukturu ze třetích zemí, což znamená, že nové plynovody nebohou, nemohou vznikat eh, v právním vaku, jako byl Nord Stream. Obecně by se tedy fungování toho trhu mělo zlepšit, jenom doufáme, že ta regulace začne platit eh, co nejdříve i eh, v případě Nord Stream 2. Děkuji ještě jednou panu Buskovi, protože to vyžadovalo. Eh, velkou ochotu ke komunistu a proto jsem hlasovala pro. A teď eh, interní vnitřní vztah s elektřinou a slovo má pan Scheinfeld. Děkuji, pane předsedo. Je bez pochybu, že vnitřní trh s elektřinou musí eh, se přeměnit Musíme zlepšit postavení konečných uživatelů, musíme zlepšit eh, přeshraniční obchod, zajistit eh, bezpečnost dodávek a investovat do obnovitelné energie, tak aby naše občané mohli žít v čistém životním prostředí a klimatu. A proto musíme umožnit tuto tranzici k nízkoemisním eh, zdrojům elektřiny Měli bychom integrovat eh, ty nové obnovitelné zdroje energie, měli bychom decentralizovat výrobu elektřiny a musíme také eh, zapojit eh, konečné uživatele. Hlavní je mít efektivní trh s kapacitami, který bude podporován z veřejných zdrojů, protože jinak by to fungovat nemohlo. A vzhledem ke všem těmto věcem jsem hlasoval pro tuto zprávu. A teď eh, práva pana Fosse, autorské právo na jednotném digitálním trhu. Pan Malu Maslo. Vypadá, že tady není. Pan Matias. Také tady už není. Ani Winter. Ta tady je. Pane předsedo, já jsem se zdržel hlasování, u toho konečného hlasování, protože eh, jsem eh, podala návrh na oddělení, oddělené hlasování v jednom bodu. Musíme i v digitálním světě chránit práva. V tom eh, schválené verzi je licencování <clears throat> nejasné a přitom by se to mělo zabránit technickým filtrováním. To byla otázka, kvůli které hodně lidí Eh, protestovalo, ale také jsem to neodmítla, protože si myslím, že je potřeba zohlednit obchodní modely internetových platform. Myslím, že tady jsou také dobré výsledky pro výzkum a vědu a pro kreativní oblast. To všechno vedlo k tomu, že jsem nemohla jako celek tu směrnici odmítnout. Bude potřeba také zohledňovat národní právo při implementaci, tak abychom zajistili co nejvyšší eh, možnou ochranu spotřebitelů. Děkuji paní Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme učinili velmi důležitý krok vyhledání odpovědi na osobní svobody. Jde o tvůrce v Evropě, pisovatele, novináře kteří by měli dostat odměnu za svou práci, když je využívají velké platformy. Autorské právo tady může také fungovat v případě startupů. V případě podniků, které eh, mají malý obrat, malý počet zaměstnanců, to by neměly Eh, ty by neměly eh, podléhat stejným pravidlům jako ty velké platformy, ale samozřejmě všichni by měli platit tvůrcům obsahu. Musí tady být pravidla i v tomto digitálním světě, přestože se velmi rychle vyvíjí. My jako zákonodárci bychom eh, tvůrcům měli dát nástroje na to, aby mohli bránit ovoce své práce. Děkuji, pan Detěn, děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes hlasoval proti této směrnici, mám strach, že eh, parlament dnes učinil krok eh, k vytvoření demokratické cenzurní mašinérie, která bude fungovat podle zájmu hospodářských, velkých hospodářských subjektů bez toho, eh, aby někdo kontroloval, že nedojde k omezení internetu. Vlastně jsme dnes schválili cenzuru internetu, pod záminkou obrany vlastnických práv. Bude to ještě horší než státní cenzura, protože algoritmy budou rozhodovat o tom, co bude nebo nebude na internetu. Myslím, že to není dobrý den pro kulturu, není to dobrý den, je to velmi černý den pro celý internet. Děkuji. Gracias. Señor Soltes. Děkuji, slovo má pan poslanec Šoltes. Slovo potřebné, vsi Děkuji. Směrnice o autorském právu je potřebná. Všichni ji potřebujeme, mhm. zejména autoři ji potřebují, ale je zřejmé, že toto není vítězství pro nikoho. A my v zásadě tady mětíme internet na místo robotizované cenzury, které budou ovládat eh, ti velcí hráči. Před několika týdny Google dostal další astronomickou pokutu a my tady opět vytváříme prostor pro další možné zneužití práv a nerovnováhu na trhu. Zejména jsme varovali před úlohou tzv. robotizovaných filtrů a před tím, že tyto filtry budou mít možnost eh, mít velký vliv na práva uživatelů internetu. Já se obávám, že tato směrnice a její implementace za, eh, zajistí pravý opak toho, co jsme si přáli a že velmi omezí kreativitu, kterou Evropa tolik potřebuje. Děkuji, pan poslanec Mann. Já jsem byl proti kompromisu kvůli článkům 13 a 17 já jsem proto, aby to právo chránilo obsah, chránilo všechny tvůrce, aby byli za to odměněni za eh, to své duševní vlastnictví, to by nemělo být zadarmo. Ten, kdo eh, na internetu něco publikuje, tak by za to měl stát odměnu, ale to použití upload filterů a algoritmy, eh, tady to nebude možné rozlišovat. Nebude se zohledňovat ta ty tradiční obsahy. Doufám, že při té implementaci ve členských státech se zohlední zájmy všech, aby nebyla omezována svoboda mínění. Internet musí být otevřený, neutrální a i nadále přístupný pro všechny. Děkuji, pan Nekov, děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem hlasoval proti. Eh, té eh, dohodě, která byla uzavřena při třístraném jednání. Nedomnívám se totiž, že tento text zajišťuje vyváženost mezi právy spotřebitelů a eh, nositeli autorských práv. Samozřejmě e, nové technologie se vyvíjejí nesmírně rychle a pravidla je třeba měnit. Ale zase tato reforma by neměla být reformou jen tak pro sebe. E, nejširší e, veřejnost reagovala a to by nám mělo být signálem, že tady jsme se dostali za červenou hranici a to je pro mne článek 13. Jistě, tvůrci jsou někým, komu je třeba pomoci a za každou práci si e, lidé zaslouží odměnu, ale zase e, na druhé straně je e, nutné zajistit, aby svoboda mohla i nadále existovat. Takže nemohu podpořit něco, co je reformou, ve které práva tvůrců jsou v pozici, která je pro ně nevýhodná, která je západná. Děkuji paní Adinolfi. Děkuji. My jsme se snažili dosáhnout toho cílu, abychom reformovali směrnici o autorském právu a abychom ji aktualizovali, protože dnes už má 20 let. Ovšem, místo toho jsme schválili text, který ohrožuje svobodu internetu a základní lidská práva. A to není tedy příliš úspěšný výsledek zejména pro ty z nás, kdo jako my kladou do popředí svobodu, svobodu projevu. Myslíme si, že to je důležité pro jakýkoliv systém, který se považuje za systém eh, demokratický. Čili výsledek trialogu určitě nepovažujeme za uspokojivý, zejména když tam vidíme ty kontroverzní články, které přináší změny s ohledem na různé technologické změny, ale na druhé straně je tam velký problém s těmi články dříve 11 a 13, které opravdu eh, rozbíjejí celou tu směrnici, protože je tady veliké nebezpečí, že tím bude ohrožena svoboda projevu na internetu. A to je nepřijatelné. Takže my jsme hlasovali, já jsem hlasovala proti, nemohla jsem jinak. A chci říct si, že my, Hnutí pěti hvězd, vždycky budeme za tohle bojovat. Děkuji, slovo má pan poslanec Butikofr.